Dear colleagues. Milí kolegové, milé kolegyně, zápis ze včerejšího jednání a texty, které byly schváleny, jsou k dispozici. Ráda bych ještě požádala Takže zápis ze včerejšího jednání, texty, které byly schváleny, již máme k dispozici. Ráda bych se zeptala, zda máte nějaké připomínky k zápisu včerejšímu. Není-li tomu tak, tak je považujeme za schválený. A nyní to bude vysvětlování hlasování. Milí kolegové, milé kolegyně, jako obvykle vás chci požádat, abyste opouštěli sál potichu, protože zde máme kolegy, kteří chtějí vystoupit. Dostáváme se k vysvětlování hlasování. Nejprve to bude zpráva pana Landsbergise, Sla na zboží pocházející z Ukrajiny. Prvním, kdo chce vystoupit, je pan Peter Jár, má jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak je možné pomoci? Ano, já vím. Jak je možné pomoci zemi, která je v hospodářských obtížích, když vidíme ohrožení v, v tom smyslu, že dík v důsledku takovýchto ekonomických potíží eh, ohrozíme sociální demokratické reformy. My chceme té zemi pomoct tak, že ji eh, jaksi vstřícně s ním eh, vy budujeme nové ekonomické kontakty a rozšíříme je a přesně to je e, obsahem naše zprávy, našeho usnazení, třeba abychom zlepšili ekonomické vztahy Ukrajiny s Evropskou unii a obchodní cla a další věci k tomu patří. Takže já to interpretuji přesně opačně, než ta malá menšina, která tady před chvílí Eh, eh, povstává. Právě proto, abychom dali Ukrajině šanci, tak musíme zlepšit hospodářské a obchodní vztahy Ukrajiny s Evropskou unii. Děkuji. Děkuji vám, pane Járe. A nyní pan Daniel Hanán, jedna minuta. Pane Hanáne, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Mě opravdu překvapilo, kolik lidí jsou připraveni přímo jednat, pokud jde o Vladimira Putina, zatímco oni se říkají, že jsou patrioti, nacionalisti dokonce ve své zemi, jednoho zde podporují, to je velice podivné, můj nepřítel, můj nepřítel, můj přítel, přítel, nepřítel a tak dále. Čili skutečně opravdu je to velice zvláštní, opravdu se připojovat k těmto ideologiím, které jsou proti eh, Evropské unii. Ano, Evropská unie asi možná není úplně nejdemokratičtější složitější. Ovšem, když se podíváme na Ukrajinu, ano, Ukrajina, země, lidi, kteří chtějí žít opravdu v zemi, kde se multipolární systém, kde jsou eh, jednotlivci, nejsou kontrolováni státem a tak dále. My můžeme podporovat tento systém, mm, ať už jsme v EU nebo ne. Já spíše opravdu jsem velice otevřeným, velice internalistickým ehm, člověkem a skutečně bez jaké, jakýchkoliv sympatií pro pana Putina. Děkujeme, pane Hanáne. A ještě zde mám na seznamu pana Brioa, ovšem nevidím ho v našem hemisíklu a tím se dostáváme k panu Luke. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, já jsem se hlasování neúčastnil a to proto, protože jste mě nenechala promluvit, když jsem se chtěla vyjádřit k pořadu jednacímu řádu. Jednací řád v článku 41 odstavec 1 uvádí možnost, že parlament je, by měl konstatovat finanční dopady právního aktu a v rámci tohoto právního aktu nebyly vyčísleny finanční dopady. Parla, poslanci vůbec nevěděli, jaké finanční dopady bude mít to, co právě odhlasovali. To, co předložila komise, v tom sobě neobsazuje vůbec žádné vyčílení možných finančních dopadů pro Evropskou unii. Zpráva pana zpravodaje v sobě neobsahuje nic o tom, jaké finanční dopady bude mít to, že se Evropská unie zřekne eh, příjmů z cel. Proto mám právo se přihlásit s technickou poznámkou, která se týká jednacího řádu. Vy jste mě o toto právo připravila, paní předsedkyně, to nebylo správné. Vy jste nedostála povinností, které vyplývají z vašeho úřadu, úřadu jako předseda předcházející plenárnímu zasedání. A vy jste vlastně zabránila Evropskému parlamentu, aby se dozvěděl, že přijímá rozhodnutí, aniž by věděl, jaký finanční dopad toto rozhodnutí bude mít. Děkuji vám. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Petry Sarvama, týkající se absolutoria Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Zde mám žádost od paní Emmy McLarkin, která chce vystoupit. Je zde přítomná kolegyně? Není zde přítomná a tím se dostáváme ke zprávě pana Dojče. To je absolutorium pro Evropskou radu a radu a opět se přihlásil pan Peter Jár. Paní předsedkyně, jsem rád, že parlament přijmul rozhodnutí že nedá absolutoriu Evropské radě. My jsme celý týden měli veškeré ty rozpočtové debaty a i když to bezpravdětně nesouvisí s věcí, ještě jednou prosím o tom, abychom vyžádali radu, vyzvali aby konečně eh, se postarala o to, aby byly doplaceny veškeré nedoplacené příspěvky členských států do rozpočtu EU. Já si myslím, že je velice neslušné být členem Evropské unie a nedostát své povinnosti a nezaplatit členský příspěvek příspěvek. První eh, samozřejmě povinnost, kterou takový členský stát má, je samozřejmě jezdit do Bruselu, účastnit se na jednáních, ale eh, další z hlavních povinností je včas a v přesné částce platit své členské příspěvky. V opačném případě nebude Evropská unie schopna jednat. Milí kolegové, kolegyně, vysvětlování hlasování nám skončilo, takže můžeme ukončit dnešní zasedání. Zápis bude předložen Evropskému parlamentu ke schválení na začátku dalšího plenárního zasedání. Nemáte-li žádné připomínky, tak předložím i usnesení, která jsme přijali všem orgánům, dneska teda, které jsme přijali všem orgánům, všem kompetentním orgánům a proto prohlašuji naše dnešní zasedání za